Vážení kolegové, prosím, můžeme začít. Vítejte na dnešní zasedání výboru pro právní záležitosti. První bod našeho pořadu jednání je samotné přijetí pořadu jednání. Já bych chtěl oznámit, že bod číslo 8 je odložen a bod číslo 13 bude projednán až po bodu 14. Má někdo proti tomu námitky nebo nějaké návrhy? Nevidím nikoho, tímto tedy přijímáme náš pořad jednání. A nyní se dostáváme k bodu 2, což je Výměna názoru na téma trojrozměrného tisku, výzva v oblastech práv duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti. A já bych předal slovo paní zpravodajce, paní Joel Bergeron. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, nejprve dovolte, abych připomněla, eh, co to je 3D, eh, tak abychom měli jasno pro účely následující diskuze. Eh, tisk 3D mm, vznikl na konci roku 80. let, ale až díky rychlému pokroku techniky, tak se to stalo dostupnější a pro každodenní užívání i pro soukromé osoby. Tato technika se používá v průmyslu již 30 let, bez toho aniž by tam vznikly kolem toho nějaké právní otázky, to znamená, jsou zaručena eh, práva duševního vlastnictví prostřednictvím smluvních vztahů. A takže hypotéza profesionální sítě, která by průmyslovým nebo téměř průmyslovým způsobem dělala paděl, padělky, které by měly být chráněny a o to by to prodávala, tak to není pravděpodobné a v podstatě vzhledem k vysokým nákladům tohoto tisku v dnešní době, tak by to ani nebylo výnosné. Situace ale se liší u soukromých osob a možná právě zde asi vzniknou do budoucna problémy. V posledních letech eh, spolu s exponenciálním vývojem eh, této techniky v průmyslu, tak vidíme, jak se tato technika šíří ve veřejnosti. Tento tisk 3D umožňuje reprodukovat eh, to mm, předmět eh, mm, totožným způsobem na základě dostupných zdrojů přes internet nebo přes skaner 3D. Tyto předměty mohou být jinak chráněny právem duševní, právě duševního vlastnictví, tedy autorskými právy, nebo eh, může to být chráněno patentem, může to být obchodní známka, proto aby bylo možné reprodukovat nějaké dílo bez povolení oprávněné osoby bez, eh, tak, eh, a to, že potom taková to věc se může šířit přes internet, eh, tedy může to být i software, nebo, tak to je, to zakládá vlastně delikt dělku. Ale zde a ne vždycky systematicky, to je ale nezákonné a zde v podstatě potom by všichni byli mm, padělateli a tisk 3D, který je pro soukromé účely, dělají to jsou jenom soukromé osoby, fyzické osoby pro sebe a e, s cílem e, neprodávat to dále, nevydělávat na tom, tak to je zcela zákonné. To je jako, když si někdo e, vytiskne něco na tiskárně, ale to, co přímo dělají tedy soukromé osoby doma u sebe, tak to stejně není zatím příliš rozšířeno, protože možnosti koupit si takovou techniku za Eh, cenu, která je pod tisíc euro, tak to je téměř nemožné. Tudíž hm, ale e, zde se to hodně rozšiřuje sice, ale zatím můžete si vyrábět takto pouze nějaké plastové figuríny nebo se pryskyřice. Já myslím, že ani pryskyřici soukromé osoby nemohou používat a je to jednobarevné, takže je to velice omezená možnost. A to je i v případě pro FabLabs. To jsou ty platformy, které mohou používat soukromé osoby a hlavně to používají designéři pro profesionální účely pro svoji tvorbu. A i vzhledem k tomu, že tvůrci Eh, kteří mají eh, autorská práva a v podstatě to jsou hodně porušována. Nemluvě o těch eh, morálních právech, práva na integritu díla, tak to je všechno, co může být tedy takto narušováno. Já bych ráda, abychom tuto otázku tisku řešili čistě z právních aspektů. To znamená, abychom konkrétně se Eh, eh, nezabývali nějakými tedy jinými aspekty, ale abychom se skutečně podívali na to jenom z pohledu ochrany práv. Třeba v, v, máme zde problémy ale etické, lékařské, které také mohou vzniknout, to, eh, to vím, já, mm, protože téměř můžete si vyrobit třeba lidskou kůži, ale tím bych se nechtěla zabývat. Tato otázka je složitá. Jde o porušování práv duševního vlastnictví, to může tento tisk způsobovat, je to otázka občanskoprávní odpovědnosti, v případě eh, vadných výrobků. To může být velice frekventovaný problém. A potom zde i, zde i porušování práv umělců a e, ten tisk 3D může v podstatě e, e, toto porušovat všude v Evropě, nemluvě o těch padělcích, ale je to otázka hlavně té odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem. Zde to může být velice rozšířené, ale kdo do toho může spadat? Ten, kdo vytvořil Eh, ten výrob, výrobek nebo ten soubar nebo ty, mm, inform, ty softwarové makety, nebo kdo něco mm, vytisknul takto, na, eh, na žádost, na, objednávku, nebo to jsou to ty platformy, kde se agregují eh, ty soubory, eh, tam, kde sam a tak dále. Takže tady do toho vstupuje celá řada aktérů. A teď jde o to, jak zajistit, aby tyto předměty, které jsou takto vyrobeny tímto tiskem, jak reagují na ty potřeby bezpečnosti výrobku a aby ty materiály, které se používaly, nebyly Eh, třeba toxické, aby byly odolné tepelně nebo proti eh, hm, eh, opotřebení a kdo bude potom odpovědný v případě nehod nebo hm, v případě ublížení na zdraví? Kdo? Výrobce? A který fabr výrobce? Čeho výrobce? Hm, a je to ten spotřebitel, který sám si to vytiskne, třeba když si vytiskne, eh, když si stáhne nějaký tedy ten software a sám si vytiskne třeba nějakou součástku a kdo o to, za to potom odpovídá, ten, kdo vytvořil ten program, ten software a takže já si myslím, že to jsou všechno úvahy, kterými bychom se měli zabývat tak, abychom eh, správně upravili eh, tento typ tisku 3D. V této fázi nejde o to blokovat eh, inovace, ale umět předvídat problémy, které z toho mohou vzniknout a zde Je třeba se vyhnout tomu, aby padělky zítra se nestaly eh, mm, takovou epidemií. Je třeba předjímat tyto praktiky. Je třeba i dělat osvětu u mladých lidí, u klientů, u potenciálních klientů 3D, aby věděli, že jsou zde eh, práva eh, autorů a aby tento systém tedy neporušoval mm, práva. A já doufám, že společně se budeme zabývat všemi možnými aspekty, kterými je třeba v této oblasti se zabývat. Děkuji za pozornost. Eh, Mr. de Grandes. Pan de Grandes. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat paní zpravodajce za první informace, eh, kde jsme tedy měli si poprvé vyměňovat názory na tak důležité téma. Je důležité, abychom se začali věnovat eh, této oblasti robotu, řekněme i science fiction a možných tedy eh, vměšování se nových technologií do našeho života. V dnešní době tedy již víme, jaké vlastně dědictví nám tu zanechal Jules Verne, jak se situace rozvinila. Nicméně celá tato záležitost je opravdu hodně závažná. I my na to nahlížíme v naší frakci vážně a vidíme tu opravdovou příležitost rozvinout, propracovat tuto zprávu ty trojrozměrné tiskárny jsou nové technologie a vyžaduje si to opravdovou evropskou regulaci a právní jistotu na trhu. Různé podniky je již využívají, panují velká očekávání, eh, jsou tu tedy eh, velké mm, výhledy a perspektivy, Předpokládá se tedy, že to povede k opravdu k velké revoluci v každodenním životě. Je to opravdový potenciální rozrůstající se trh na celém světě. Jsou tu nejrůznější právní aspekty, i co se týče výroby a myslím si, že je třeba opravdu hovořit a analyzovat ty dopady, které mají stávající pravidla v oblasti duševního vlastnictví i z hlediska um, práv patentů, autorských práv patentů patentu a ochranné známky. Nicméně, um, jak tedy něco nahradit tiskem strojrozměrné trojrozměrné tiskárny, jak zabránit vměšování padělku. Tady eh, ve zprávě se také vyvstává několik témat, které je třeba propracovat. V první řadě zabránit, aby trojrozměrný tisk mohl nějakým způsobem narušovat autorská práva. Některé aspekty my eh, sdílíme ale eh, například tisk proti vůli autora nebo při možné změny toho tisku, to je třeba objasnit. Tyto tiskárny mohou vytvořit obrovskou škálu produktů, včetně i těch nelegálních, jako například i zbraní. Trojrozměrný tisk se používá také pro lékařská zařízení, nejrůznější protézy a tady u těchto produktů opravdu potřebujeme striktně postupovat v rámci stávajících eh, legislativních textů ale někdo by si teoreticky mohl něco takového vyprodukovat i doma a je třeba vše řádně ochránit a vědět, kdo bude za co zodpovědný. Za druhé zapotřebí vytvořit právní rámec pro trojrozměrný tisk, který vyřeší otázku zodpovědnosti i z hlediska tedy politického. Má pravidla pro věc zodpovědnosti, eh, se zabývají zejména určitými škodami ale když tedy eh, kromě samotného klienta a výrobce, tady u trojrozměrného tisku je více aktérů v celém tom řetězci. No a za třetí by vše by mělo být v souladu se stávající ochranou, eh, ochranným rámcem pro ochranu údajů tady eh, si myslíme, že tyto trojrozměrné tisky vlastně přinášejí takový úplně nový horizont a měli bychom na tom zapracovat, eh, tedy v první řadě pohovořit o tom, předložit vlastní myšlenky. Myslím si, že to bude opravdu velice vášnivá práce a těšíme se tedy i na příspěvky všech eh, ostatních kolegů a doufáme, že toto bude dobrý základ pro budoucí kvalitní eh, legislativu, která nám bude zejména nápomocná. Děkuji. Mr. Anderson. Děkuji, pan Anderson. Thank you. Děkuji. Toto je opravdu velice fascinující téma a já se velice těším, jak na tom budeme spolupracovat aby to bylo inovační, technologicky eh, přátelské a myslím si, že celé téma přinese eh, spoustu výhod. Není to úplně něco nového, ale eh, v podstatě je to takové levnější, takový levnější způsob trojrozmělného tisku a proto potřebujeme právní rámec, který nám umožní právě tento potenciál využívat pak by eh, tedy se mohlo učinit i mnoho dobrých věcí i na environmentální frontě, eh, jako seškrtávat určité eh, náklady rychlým způsobem a vlastně šířit nové produkty, vylepšovat například solární panely. Je tu obrovský potenciál, který by se mohl využít. Ale samozřejmě jsou tu pak opravdu obrovské výzvy před námi co se této technologie týče. Otázky jako patentové právo, korporátní právo, ty nebyly jaksi vypracovány pro tento svět, řekněme, těchto levných trojrozměrných tiskáren. No a musíme tedy zapracovat na těch možných řešeních těchto výzev. Jsou tu problémy jako například situace, zda lidé budou mít možnost vyprodukovat si eh, ruční zbraně takto doma prostřednictvím té trojrozměrné tiskárny. To je jenom jedna z těch možných výzev, které sebou přináší tyto technologie. Vyvstávají tu otázky jako zodpovědnost. Ano, opravdu je to velice fascinující téma a velice se těším na naší spolupráci. Mrs. Delvaux. Paní Delvaux. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že vše již bylo řečeno pro účely první výměny názoru a já bych chtěla říct, že je zde velký potenciál, eh, který skýtá tato nová technika, technologie a protože my jsme pro inovace a pro pokrok, tak nechceme brzdit vývoj, ale zároveň Mm, zde vidíme, že mm, existuje zde nebezpečí, jak jsme slyšeli. Takže já zcela souhlasím s Joel. Eh, to znamená, že bychom se měli omezit pouze na právní otázky, na otázky ochrany duše, práv duševního vlastnictví a lze se inspirovat principy, které již existují. A především je to otázka odpovědnosti. Upřímně, co mě nejvíce zneklidňuje, a mm, brzy na trhu budeme mít eh, eh, velice levné to je nesmírné tiskárny, které eh, budou vyráběny ze států, které jsou schopny uvádět na trh tyto výrobky, takže je třeba možná se i třeba podívat na otázku homologace, schvalování, norm, normalizace, protože nejhorší, co se může stát, je, aby prostřednictvím těchto 3D tiskáren se e, e, produkovaly předměty, které budou ško- poškozovat lidské zdraví, které budou vadné a mm, takže mm, tady je to otázka vůbec schvalování těchto tiskáren. To je třeba také vyřešit. A potom otázka odpovědnosti, eh, protože zde mm, eh, vznikají nové formy tzv. solidární ekonomiky. Tady jsme hovořili o průmyslu a o soukromých osobách, ale mezi těmito dvěmi existuje spolupráce. Třeba někdo do, e, něco vyrobí, něco, dá to svým přátelům, dále to třeba rozvíjí, má určité know-how a e, takže to je, myslím, také aspekt, kterým je třeba se e, zabývat e, v souvislosti s touto novou technikou. Eh, je to ale eh, velice jaksi úžasné téma a eh, přeji Joel hodně inspirace. Děkuji. Monsieur, monsieur Foss. Děkuji, pan Foss. Vielen Dank. Děkuji. V zásadě, jak se říkalo, jde to všechno stejným směrem. Já si myslím, že bychom tu dimenzi 3D tisku měli nahlížet z hlediska celého řetězce dodavatelského. Už se tisknou domy, už se tiskne lecos, takže eh, eh, jsou to všechno různé možnosti toho 3D tisku, je to vždy různě vyjádřeno, ale je to zkrátka prostředek pro skutečnou revoluci a proto se zde skutečně nabízí otázka, co s tou otázkou ručení. Základ určitý máme z oblasti robotiky k této věci. A já mám trochu pocit, že zde musíme hodně rozlišovat, protože ve finále už vlastně nerozeznáme, kdo je za, zod, za škodlivý produkt zodpovědný, protože když už je ta digitální předloha chybná, pak je potřeba se zaměřit na to, co s tím rušením uděláme. Pokud ten eh, stroj zpracovává špatné digitální podklady nebo je špatně obsluhován. To je vysoce komplexní otázka a myslím si, že je potřeba to řešit odně od autorského práva nebo od patentního práva, které zde také může hrát určitou roli. Myslím si, že by to skutečně bylo ošemetné, kdyby ten třeba dům, který jsem si 3D vytiskl, se při horku začne roztékat, nebo ty materiály už nefungují tak, jak mají, no tak to je skutečně vysoce komplexní otázka ve věci ručení. A proto bych řekl, že se na to musíme velice pečlivě zaměřit a jakmile to bude, jak jen to bude možné, musíme rozlišovat mezi jednotlivými případy. Děkuji. Uh. Would the commission wish to... Přeje si ještě komise vyjádřit? Ano, děkuji. Jmenuji se Katě Větko, jsem z DG Justice a Consumers. Já vítám tuto výměnu názoru. Myslím si, že je velice dobře načasována a je také významná, protože vnímáme, jak se třírozměrný tisk přesouvá z oblasti průmyslu k jednotlivcům. Také, jak tu zaznělo, je tu důležitá role těch spolupracujících platform a na to jsou napojená další témata. Vyvstává otázka tedy odpovědnostní a smluvních e, vztahů protože e, je důležité tedy stanovit, kdo je prodejcem v rámci tady té platformy Eh, spolupráce nebo kdo eh, je kupující, eh, zda ten kupující si koupí podle běžných obchodních pravidel ten produkt, anebo si jenom koupí nějaký počítačem připravený file nebo jako složku. Takže Komise v prosinci 2015 předložila návrh směrnice, co se týče dodávání digitálního obsahu a ten pokrývá digitální obsah, který umožňuje spotřebitelům opravné prostředky právě v přístupu tady těchto obsahů a právě oblast e, počítačového designu bude pokryta právě touto směrnici a umožní tedy příslušný rámec. Ale samozřejmě jsou tu i jiná témata, která jsou stejně tak důležitá a, a které je třeba ale legislativně také projednat. Jo, e, otázky deliktu, poškození a mm, v podstatě je to eh, komplexní, složitý řetězec v případě eh, dodání takovýchto produktů. No a komise tedy velice ráda bude s Evropským parlamentem spolupracovat v této věci a mám tu i kolegu, který by eh, něco chtěl říct právě o otázce té odpovědnosti za výrobek. Děkuji, jsem Hans Ingel, jsem šéfem oddělení v DG Market. Také my velice vítáme tuto iniciativu. Je pravda, že 3D tisk je výzva, o tom hovořila kolegyně Katia, protože se jedná o novou technologii a má velký dopad na ten tradiční dodavatelský řetězec Máme tradiční legislativu, která jak si zpracovává otázky tradičního dodavatelského řetězce, nicméně 3D tisk to je něco úplně nového a představuje to tedy celou řadu nových výzev, které je třeba zanalizovat. Eh, jeden důležitý legislativní eh, nástroj, to je směrnice týkající se odpovědnosti za výrobek z roku 85 a ta se nyní eh, hodnotí. Zatím hodláme zavést veřejné konzultace, abychom zjistili, zda je stále aktuální. No a 3D tisk, to je věc, která se bude muset brát i v této věci v potaz. Toto hodnocení by mělo být dokončeno do konce roku a doufejme, že následně tedy budeme mít zprávu a, a velice rádi tedy e, v této věci budeme s vámi spolupracovat a snažit se tedy identifikovat veškeré výzvy a zejména tedy ty, které se týkají odpovědnosti za výrobek, protože tady musíme být velice opatrní v rámci naší analýzy. Ještě bych chtěl požádat kolega Demot, který pohovoří právě o otázkách eh, duševního vlastnictví. Merci. Děkuji, děkuji za trpělivost, že vyslechnete všechny zástupce komise jenom eh, k těm právům duševního vlastnictví, jak správně zdůraznila paní zpravodajka, tak ten stávající systém, který zatím máme, který se týká eh, tedy prosazování těchto práv, tak to je dost solidní rámec již sám o sobě. Ano, možná lze ho upravit různě, adaptovat eh, podle úrovně vývoje nových technologií. Ty se vyvíjí velice rychle, ale zatím nevíme kam pořád eh, takže musíme být opatrní. A samozřejmě, jak několik lidí jste řekl, je třeba podporovat inovace a neblokovat je. My tedy budeme rádi, když se zapojíme do těchto úvah, které jdou podle nás dobrým směrem a my budeme pokračovat s monitoringem, budeme sledovat vývoj na trhu, abychom věděli, jak se bude vyvíjet tato situace z pohledu práv duševního vlastnictví, především problém padělků. A jak velice správně zdůraznila zpravodajka, Eh, jak, mm, jaký je stav vývoje technologií a eh, ten eh, podnikatelský model padělků zatím je velice drahý, když někdo používá tyto trojrozměrné tiskárny. Děkuji. Thank you very much. Já vám děkuji. Paní Beržeron, máte ještě nějaké připomínky na závěr? Nemám moc, co bych doplnila. Já myslím, že velice dobře. Tady jste popsali problém. Skutečně tady máme příležitost abychom v této nádherné době plné inovací, tak abychom mohli tento problém řešit hned od samého počátku a upravit společně s vaší pomocí eh, a s vaší jaksi prozíravostí, prozíravostí komise, abychom mohli to tento problém trojrozměrných tiskáren upravit, aby nedocházelo k incidentům, třeba především, aby nedocházelo k problémům s odpovědností. Děkuji. Děkuji. Takže tím můžeme uzavřít tento bod a budeme pokračovat bodem 3 a já předám funkci místo předsedovi Kavadovi.